Ladies and gentlemen, uh, dear guests, guests uh, as a vice president... Dámy a pánové, jako místopředseda Evropského parlamentu, který má na starosti program STOA, vám zde vás zde všechny vítám na semináři, který se týká fyzikálního výzkumu v CERNu. Na začátek svého projevu bych rád řekl, že eh, téma výzkumu a vývoje je něco, co je mi velmi vlastní. Studoval, studoval jsem na ČVUT v Praze a eh, svůj profesní život jsem začal ve výzkumném ústavu. Eh, na základě svých osobních zkušeností mohu tedy plně docenit to, čeho naši dnešní hosté ve své profesní kariéře dosáhli. Jsem velmi rád, že zde mohu přivítat pana profesora Englerta a pana profesora Higgsa, kteří byli eh, zakladateli a otci zakladateli eh, vědeckých objevů, které v nedávné době vedly k něčemu skutečně převratnému. Vítám te, zde také profesora Hojera, který je generálním ředitelem CERNu, dále profesora Elise, který je teoretickým fyzikem a do doktor, doktora Majerse, který je ředitelem urychlovače v CERNu. Naše dnešní konference se zaměří na odkrývání tajemství e, vesmíru. A to, že jsme se e, s tímto tématem sešli v e, Bruselu, má určitý význam, symbolický význam. Evropa propaguje výzkum a inovaci ať již v rámci horizontu 2020 v, a nebo v rámci eh, vytváření evropského prostoru výzkumu. Otázka, jak účinně podpořit vědecký a technický pokrok, i to samo o sobě je velkým tajemstvím, velkým úkolem. Abychom vytvořili vědcům podmínky pro dlouhodobou výzkumnou práci a pro jejich budoucnost je potřeba učinit určité konkrétní eh, odhady potřeb a proto má parlament eh, vlastní vnitřní službu, službu STOA, která se zabývá vyhodnocováním potřeb vědeckého výzkumu. Eh, tento útvar poskytuje nezávislou a kvalitní expertní pomoc a radu a funguje již 25 let. Za těch 25 let pomohl obohatit obě strany toho dialogu, to znamená vědce a výzkumníky na jedné straně a politiky na druhé straně doufám, že i tato konference přispěje k tomuto vzájemnému obohacování. Dnes se budeme zabývat úkoly a prací CERNu. Jehož nejnovější výzkum je odhalení částice, která přispívá významným způsobem k naší znalosti a pochopení původu vesmíru. Tento Výzkum nemá za cíl dosáhnout přímých komerčních zisků. Tento čistý výzkum vzniká spíše z lidské zvědavosti, ale dlouhodobě je potom základem pro mnoho inovací i pro význačné změny ve společnosti. Rád bych uvedl jeden konkrétní příklad. To je celosvětová počítačová síť World Wide Web, která je dnes nepochybně funkčním uh, nástrojem. Bernard Lee, který byl jedním ze zakladatelů uh, organizace STOA a který zde také pohovořil, před třemi roky, byl naším hostem před třemi lety zde a pohovořil na toto téma v rámci STA. Já bych rád popřál všem e, účastníkům, abychom byli svědky stejného, velké, stejně velkého objevu, jako byla celosvětová síť, a abychom vzbudili zájem veřejnosti ve, e, ve významu CERN, eh, tak jak byla eh, inspirován, inspirativní i práce Dena Brauna, kniha Dena Brauna, která byla inspirována prací CERNu. Jsem rád, že tady vidím tolik účastníků a to zejména mladých lidí, studentů a výzkumných eh, pracovníků. Je to patrné i z plagátů, které byly připraveny v souvislosti s, tímto, s, touto, konferenci, s touto konferencí a které také vidíte u vchodu do sálu. Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Děkuji ještě jednou a nyní předávám slovo panu předsedovi organizace STOA, panu Antonio Correa de Campos. Thank you.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 Okay, thank you very much. I'm sure that you... Děkuji. Je mi, doufám, že vám bylo jasné, že ten zpomalený projev byl byl připraven proto, aby bylo usnadněno i tlumočení. Ne, ne, není tomu tak, byl to jenom malý technický eh, problém, ale bylo přesto to srozumitelné. Kolegové, pánové profesoři, vědci, studenti, dámy a pánové. Je vel, mi velkou ctí, že vás zde mohu dnes přivítat. Vítám zejména uh, mladé diváky, mladé posluchači. Uh, je tady z vás mnoho, kterým není ani 20 let a ještě většímu počtu ani ne 25. STOA a její panel je organizace, která poskytuje informace eh, o dopadu vědeckého vývoje a inovací členům parlamentních výborů tak, aby politici eh, poslanci parlamentu byli dobře informováni, když rozhodují v politické linii o vědě a výzkumu a snažíme se tak překlenout propast mezi vědci a politiky, eh, protože často se stává, že obě skupiny hovoří jiným jazykem. Dnes tu máme politiky, výzkumné vědce a také budoucí významné výzkumné vědce a protože, jak víme, je tady mnoho mladých lidí. V březnu tohoto roku panel 100 rozhodl, Představte si, jakou jsme měli předvídavost. Tento panel rozhodl, že výroční přednáška se bude týkat výstupu a výzkumu v CERNu. E, celá řada událostí k tomu přispělu přispěla a také katedry význačných univerzit. Eh, výzkum probíhá k tomu, abychom, pochopili, eh, abychom lépe pochopili základní pravidla přírody, abychom uspokojili zvědavost vědců. Ale tento výzkum nemá za cíl přinést okamžité komerční, okamžitý komerční prospěch, ale dlouhodobě má ve přispět k transformaci způsobu života technologickou inovací. Nicméně politici potřebují chápat, jaké jsou problémy dlouhodobého eh, výzkumu a jaké jsou jeho eh, potřeby, protože o tom rozhodují dnes. Dnes eh, dopoledne probíhal chat na Facebooku, kde jsme mohli klást otázky naše, našim zvláštním hostům, panu profesoru Hicksovi a Englertovi. A e, byl to velmi pěkné propojení mezi studenty, výzkumníky, mladými výzkumníky a e, všich zabývali jsme se, nebo hovořili jsme se e, o e, výzkumu základních částic v CERNu. Prezentace se budou zaměřovat na práci CERNu, která vedla k odhalení nové částice a přidala nový rozměr našemu poznání vesmíru. Nejdříve dáme slovo třem význačným vědcům a po jejich prezentacích budeme mít příležitost vyslechnout si pana profesora Englerta a pana profesora Hickse, který jsou našimi zvláštními a význačnými hosty. Moderovat naší diskusi bude eh, pan Malcolm Harbour, který je víceprezidentem STOJ. Vyzývám vás, abyste použili formulář ke kladení otázek našim mluvčím. Tyto formuláře budou rozdány. A nyní tedy skutečně předávám slovo, abychom se dozvěděli něco o tom, jakým způsobem CERN odhaduje, odhaluje tajemství vesmíru. Prosím. Děkuji mnohokrát, Antonio. A musím říct, udělali jsme teď tady trošku takovou drobnou změnu. Z několika důvodů. Za prvé, abych já tady rád seděl mezi řečníky a Mm, to sice jednak musím vás upozornit, že tady máme tlumočení do celé řady jazyků. Vidím, že tady máme němčinu, angličtinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu, portugalštinu a také češtinu. Takže jestliže chcete poslouchat tyto přednášky v jiném jazyce, máte možnost. A také jsem sem přišel proto, že tady mám to velmi známé červené světýlko a jestliže některý řečník by se nechal příliš unést, tak ho také použiji, abych je trošku umírnil. A rovněž tady mám také časomíru, kterou můžu spustit. Nevím, jestli eh, ji mám spustit, to mi řekněte vy. A také tady mám kladívko, samozřejmě důležitý nástroj pro pana předsedu. Eh, jednak tady jste slyšeli obsáhlý úvod, jednak také máte před sebou poměrně obsáhlou brožurku, kde máte rovněž eh, shrnutí a představení jednotlivých řečníků, takže já je nechci nějak dopodrobna představovat, protože ostatně vy už je dobře znáte, znáte jejich úlohu. Já myslím, že nejprve bude přínosné, když si vyslechneme celkově o práci CERNu od pana profesora Hojera, dále budeme mluvit o práci CERNu a, a o jeho významu pro teoretickou fyziku od profesora Johna Ellise a konečně, a to já osobně jako inženýr považuji za velice důležité, si vyslechneme prezentaci o tom úžasném úspěchu e, výstavby velkého hadronového urychlovače. A jsem skutečně rád, je pro mě velká velkou ctí, že jsem měl možnost CERN navštívit více než desetkrát a že jsem měl možnost skutečně vidět, jak se to všechno dávalo dohromady na povrchu a následně jsem viděl všechny ty tunely a tu velkou inženýrskou práci, která tam byla odvedena a všechny ty úspěchy, kterých bylo dosaženo a také ty vynikající objevy, kterých dosáhli. Čili je dobré, když se na to podíváme v celkově v tom širším kontextu. Následně tady vystoupí dva významní eh, částicoví fyzici a také jsem velmi rád, že tady je paní profesorka N. Glavrová, která bude první vědeckou poradkyní z předsedy Evropské komise, která se vystoupí. Takže, dámy a pánové, já bych nyní rovnou chtěl předat slovo profesoru Hojerovi a máme 15 minut. Já to budu zhruba sledovat nebo jestli chcete, můžu tady spustit i tu časomíru, prosím. Again, good afternoon. Ano, ještě jednou dobré odpoledne. Já počkám, až se mi načte prezentace. Eh, titul mé prezentace CERN, globální věda s evropskou příchutí. Tak to jsem to nazval. Nazval jsem to, protože bych chtěl hovořit o tom, co to je CERN, co děláme a konečně možná i trochu něco málo o vědě. Takže Jaké je poslání CERNu? Ti z vás, kdo to nepřečtou, máme to tady nahoře vlevo, je tam výzkum, to je ten hlavní důvod, proč byl CERN založen, ale výzkum nemůžete dělat bez inovací, technologií a to nemůžete dělat bez vzdělávání a odborné přípravy a nemůžete to dělat sami. Takže CERN je také o sjednocování lidí, o propojování lidí. To je podle mě rovněž velmi důležité, když mluvíme o CERNu. Co chceme dělat v oblasti výzkumu? Tak chceme posouvat hranice vědění. Chceme zkoumat tajemství velkého třesku, například jak vypadala hmota v těch prvních chvílích vzniku vesmíru. A to nemůžete dělat, když nevytvoříte nové technologie pro urychlovače, pro detektory a rovněž informační technologie. Několikrát už se tady nezavořilo o webu a je to deset let Mm, od té historie cloud computingu a dalších význačných technologií a tím jsme připravovali cestu směrem k takovéto počítačové technologii. A dále tady také mám snímek, který zobrazuje uplatnění v oblasti medicíny. A jak jsem říkal, toto nemůžete dělat, aniž byste nevzdělávali vědce a inženýry do budoucna. A není žádná země, která se obejde bez svých vědců a inženýrů. A my musíme mít na paměti, že všechno, co děláme, děláme právě díky práci mnoha vědců a inženýrů. A konečně sjednocovat lidi z různých zemí, z různých kultur. E, ukazovat, že ve chvíli, kdy máte společný cíl, tak ho můžete realizovat bez ohledu na to, z jaké země pocházíte, bez ohledu na to, jaká je vaše země původu, vaše kultura. Když máte společný cíl, je to možné. Cen byl eh, vytvořen v roce 1954, založilo ho 12 států. Ta diskuse začala již v roce 1949 v rámci UNESCO a tehdy, se, eh, tehdy to moto bylo věda pro mír. A během těch let své existence vždycky ta mise byla věda pro mír. V současné době je tady 20 členských států z Evropy, ale před dvěma lety jsme učinili takové hodně přelomové rozhodnutí, kdy jsme změnili význam toho písmena E a neznamená to už jenom E jako evropský, ale E jako everywhere. V jiném jazyce třeba česky všude, ale anglicky E jako everywhere. Čili z jakákoliv země z celého světa se může stát členem CERNu. Kromě těch 20 zemí nyní máme tři přístupové země, Rumunsko, Izrael, Srbsko. Dále Kypr snad na konci roku provede ratifikaci dohody a kromě toho ještě ho projedna, vedeme jednání se Slovinskem a Tureckem a doufáme, že brzo i jiné země z jiných kontinentů se k nám přidají. Signály jsou pozitivní máme přibližně 2300 pracovníků na našich výplatních páskách. Velká část z nich jsou mladí lidé, čerství absolventi eh, technických univerzit. Máme přibližně 11 000 vědeckých uživatelů, kteří přichází do našich prostor a náš rozpočet je asi 1 miliarda švýcarských franků. Tady vám chci ukázat, že věda je stále více celosvětovou záležitostí. Máte zde mapu všech zemí, s nimiž máme dohody o mezinárodní spolupráci. Čili tady toto je rozložení uživatelů CERNu podle jejich eh, podle země, v níž působí jejich institut, tedy ne podle jejich pasu, ale podle těch jednotlivých institutů. A vidíte, že nějakých 60-65 uživatelů pochází z členských zemí, zbytek pochází z ostatních částí světa a přibližně je tam zastoupeno asi příslušníci 100 různých zemí, čili je to velice multikulturní, multinárodnostní záležitost. Je to opravdu fascinující projekt. Dalo by se tedy rovněž říct, že to, co děláme, není jenom věda, ale je to i diplomacie. Diplomacie prostřednictvím vědy. Tady na tomto snímku vidíte věkové rozložení vědců. Toto je průzkum z března roku 2009 a vidíte velmi jasně, že ten vrchol věkový je někde u 26 let. A e, klesá to. Máte tam i lidi 21 let, to jsou většinou z Británie, no a ten koneční věk tam je 85. 85 let tam máme aktivního člena, ale skutečně je úžasné, že ten vrchol té křivky je na velmi mladé věkové hranici. Tady máte číslo 2005, 2500 studentů, doktorandů, ale to už je zastaralé. V současné době je to nějakých 3000 studentů, doktorandů, kteří tam provádějí své experimenty. Můžete se zeptat, co děláte s třemi tisíci lidmi? Kam, kam jdou? Tak eh, my jsme dělali průzkum v té předchůdci laboratoře LHC a tady na tom horním grafu vidíte ten hlavní podíl toho koláče, tu zelenou část, že většina studentů, doktorandů po dokončení studia jdou do privátního sektoru. Čili více než 50% okamžitě odchází do soukromého sektoru. Není to tedy o nějakém akademickém sektoru, ne, my skutečně vzděláváme, připravujeme lidi do všech sektorů. A dole, tady v tom grafu, vidíte e, rozložení, kam v tom soukromém sektoru tito lidé jdou. V zásadě můžete vidět, je to všude. Je tady tedy velmi dobré vzdělávání a odborná příprava a ti lidé opravdu nemají problém získat pracovní místo. Kromě toho máme v CERNu různé vzdělávací aktivity ve spolupráci s pedagogickými fakultami. Pedagogické fakulty to je velmi dobré místo pro to, jak motivovat eh, učitele, přivést je k moderním otázkám vědy v současné době jsme víceméně dosáhli toho stropu tisíc učitelů ročně, kteří procházejí našimi prostorami. Každý den je tam přibližně 20 učitelů, kteří jsou u nás, účastní se různých experimentů a podobně. My doufáme, že tito učitele následně budou vzdělávat co nejvíce studentů fyziky, mladých výzkumných pracovníků a máme pro ně různé, různé školy, Eh, různé školicí programy, které se přesouvají v rámci členských států. Navíc máme dokonce školu i v Latinské Americe, abychom také navázali vazby s tímto kontinentem a v letošním roce a v příštích letech plánujeme také rozjet větší spolupráci se školami v Ázii. Tady na této mapě vidíte, odkud přicházejí učitelé a jeden mm, z mých osobních cílů je, abychom měli více učitelů ještě také z Afriky, protože vzdělávání je důležitým nástrojem pro překonání chudoby a dalších problémů, takže na to musíme ještě zapracovat. Dále, kromě vědecké dimenze, tak CEN to je něco na rozhraní mezi e, fyzikou částic a inovacemi. Čili je to jakési rozhraní mezi základní vědou a klíčovými technickými vývoji. Jednak stačíme se tady pracovat v oblasti toho urychlování, detekování částic a velkoobjemového objemového computingu. Snažíme se skutečně těžit z těch metod, z těch technologií, přinášet ty přínosy přímo do společnosti. Jeden z příkladů je třeba zná lékařská terapie, léčba rakoviny a podobně. E, tady vidíte další důležitý graf. na Vpravo jsou různé technologie CERNu Tam vlevo dole, tam jsou aplikace. Aplikace v jednotlivých oblastech a vidíte, ty e, sloupce vám ukazují počet projektů. A když se podíváte na tu projekci, na to zadní, jako by to zadní plátno, tak vidíte, že nejvíce aplikací je v oblasti medicíny. Zde bych chtěla říci, že vědomosti, znalosti jsou naprosto zásadní věc, jsou důležitý zdroj pro udržitelný rozvoj. Nepodceňujme to, je to skutečně uh, důležitá věc a jsou to právě univerzity a důležité výzkumné infrastruktury, které by měly sehrávat hlavní úlohu ve vědu, společnosti založené na vědomostech. Čili dá se říci, že děláme vědu pro společnost. A tím se dostávám teď ke vědě. Takže jaká je naše největší vědecká výzva? Tak je to pochopit ty první chvilky existence našeho vesmíru po velkém třesku. Po velkém třesku byl nesmír, nesmírně zhuštění, nepředstavitelně malý a žhavý. A následně to trvalo přibližně 14 miliard let, než se vesmír, než vesmír expandoval. Ochladil se na 2,7 stupně a v současné době ten rozměr je nějakých 10 na 28 cm. To si asi nikdo v tomto sále nedokáže představit. Co to je 10 na 28? Já sám si to také nedovedu představit, ale možná bych vám mohl pomoci. Kdybyste ten centimetr nahradili dolarem, tak byste měli přibližně rozsah amerického deficitu ale přesto vám to pořád asi neřekne, co přesně je 10 na 28. Každopádně ten deficit jich je hodně velký. Tady máte pravítko. Na tom pravítku vidíme to, o čem jsme mluvili na začátku. Ta malá škála nahoře vlevo, čili to je expanze vesmíru, zanázorněná na tomto pravítku. Co můžeme učinit pro to, abychom studovali historii vesmíru? Tak můžeme se na to dívat ve velkém měřítku, různými velkými dalekohledy typu AMS, dalekohledy umístěnými ve vesmíru, dalekohledy umístěnými na Zemi, ale stejně tak se na to můžeme snažit dívat v malém měřítku. A proto potřebujeme supermikroskopy. A urychlovač vlastně není nic jiného než supermikroskop. Čili, když se na to díváme v tom malém měřítku, tak můžeme rozlišovat eh, takové rozměry jako 10 na minus 16, 10 na minus 17, to jsou nesmírně malá čísla, ale je to mm, takřka blízko nuly, ale pořád, když se ještě podíváte na to pravítko, tak vidíte, že v tom měřítku eh, stále jsou tam další, další věci, které se děly v samém počátku vesmíru. Kdybyste se dívali na historii vesmíru těmi velikými, velikými dalekohledy, tak byste došli k nějakým 300 tisícům, 400 tisícům let počátku vesmíru. A když se díváte na to v tom malém měřítku, tak by to byla jedna miliontina jedné miliontiny sekundy. Čili to jsme nesmírně blízko. Nesmírně blízko. Z lidského pohledu, ale pořád je to ještě příliš daleko, protože i v té krátké době se toho stalo nesmírně mnoho. Ale zatím nikdo se ještě nedostal tak blízko velkému třesku jako my naším supermikroskopem. Tady tohle je mladý Rutherford, eh, to je ten lidský rozměr. Eh, co jsme, se, co jsme se dozvěděli, co jsme zjistili, tak eh, víme, že atomy nejsou nedělitelné, že se mohou dělit na jádro na elektrony, jádro následně se skládá z protonů a neutronů a protony a neutrony se e, skládají z kvarků a e, gluonů. Ale mm, potřebujete jenom tři částice, e, kvark horní, kvark dolní a neutron. To je všechno, co potřebujete. To je, to je nesmírně fascinující. Přesto, přesto je to velice velice komplexní. A co je tady podle mě zajímavé, zejména pro mladé lidi, kteří zde sedí, tak je, že když studujete ty první momenty ve smíru v tom velkém měřítku a zároveň v tom malém měřítku, tedy astrofyzika, částicová fyzika, tak dosáhnete neuvěřitelné symbiozy mezi těmito dimenzemi. A to je to jsou právě ty věci, které mnoho lidí přivedou k vědě. Jak to všechno začalo? Co bylo na samém počátku? A to je skutečně něco, co je velmi přitažlivé pro mladé lidi, ale někdy i pro tak staré lidi, jako jsem já. Eh, tak, tady máte pro představu velký hadronový eh, urychlovač, ten obrovský stroj. O tom ale já už mluvit nechci, protože o tom bude hovořit další kolega. Také bychom mohli mluvit o těch experimentech, ale mám jenom 15 minut a velmi přísného předsedu, takže ani, ani o tom mluvit nebudu. Ale chtěl bych říci, že jenom díky tomuto zařízení a Tady zazněla otázka, proč to trvalo tak dlouho? Tak protože jsme potřebovali vytvořit příslušné technologie. Protože tyto nové částice mají specifické vlastnosti, které dokážete sledovat jenom díky těmto speciálním technologiím, které jsme museli nejdříve vytvořit a postavit. První myšlenka tohoto obrovského eh, urychlovače pochází z roku 83. První dokument, který o tom hovořil, byl z roku 83. My jsme potřebovali hodně času na výzkum, vývoj, na analýzy, na výstavbu. To je něco, co trvá jeden lidský život. Dále eh, také bylo potřeba prostudovat vše, veškerá data z tohoto urychlovače a bylo potřeba si položit několik otázek. Pocho- můžeme pochopit původní stav hmoty po velkém třesku, předtím, než se vytvořily protony a neutrony? Nalezneme Higgsovou částici, která je velice důležitá dokážeme vysvětlit, jak se dostala hmotnost elementárním částicím? Dokážeme nalézt důvod, proč se antihmota a hmota zcela nezničily? Na samém počátku vesmíru totiž existovala hmota a antihmota ve stejné množství, což znamená, že by nemělo existovat nic, protože by mělo být naprosté anihilaci. Vše by se mělo vzájemně anihilovat. Ale e, stejně tak, když si vezmete metan a antimetan, tak také se ničí. But we don't know the reasons for that. So this is one of the... Čili když vezmete hmotu a hmaty hmotu, tak vlastně zněla, zbyla jenom jedna miliardina. A to jsme my. A konečně otázka, podaří se nám nalézt částice, které tvoří tu tajemnou, temnou hmotu v našem vesmíru? To je možná něco pro příštích několik nadcházejících let. A také dokážou částice dát hmotu všemu ostatnímu. A na tyto otázky částečně jsme si odpověděli v ten historický den 4. července 2012, kdy jsme oznámili ten zásadní objev. Nalezli jsme něco, co jsme velmi dlouho hledali. Tady vidíte dva mluvčí eh, vlevo nahoře a potom tam vidíte také pana Englera a pana Hickse společně na té fotce. Tady eh, vidíte jak se něco takového stane, jak se něco takového objeví. Toto je. Toto byla, byly dva fotony v detektoru a vy můžete na základě těchto údajů rekonstruovat novou částici a v rámci toho modelu CERN získáte tu žlutou linii, tu zelenou linii, ale jestliže se objeví nějaká nová částice, měli byste zaznamenat určitou rezonanci. A to je právě tady to vybočení někde kolem té 125. A to byl ten důležitý výsledek, kdy jsme tady nalezli toto vybočení a to byla právě ta nová částice. Co já považuji za nesmírně fascinující, je, eh, jakým způsobem se to vyvíjelo během času. Tady eh, na tomto grafu vidíte pravděpodobnost toho, že to, co uvidíte eh, v rámci vašeho zkoumání, bude kompatibilní s tím pozadím. Tedy, že to není jenom nějaká statistická chyba. A tady vidíte modrá barva nejprve, eh, červenec 2011 a následně vidíte potom ty výsledky z červeně což bylo po červenci 2012. A vidíte tady ten vývoj. Všechno je to kompatibilní, je to na tom bodu 126. A je to tedy na tom to 10 na minus 9. A to byl, to byl skutečně mm, neuvěřitelný výsledek, který jsme dosáhli a vedlo to, vedlo to k objevení nové částice. Takže ten objev je jednoduchý, ale teď je otázka, co dál co dál. Je to skutečně skalární částice? Je to boson? Nebo jeden z několika bosonů? To zatím nevíme. Je to Higgsův boson? Mohou vlastnosti této částice poskytnout informace o temné hmotě? Možná by nám tyto informace také mohly poskytnout informace o temné energii. Možná by studování této částice mohlo otevřít úplně nový svět pro vědu. Nové informace o historii vesmíru. Čili já se domnívám, že jak budeme tuto část věci studovat, tak se naše chápání vesmíru změní. A konečně je potřeba si uvědomit, že to bylo celosvětové úsilí, celosvětový úspěch. Bylo do toho zapojeno celá řada lidí z různých zemí, ale s evropským nádechem. Co mám na mysli tím evropským nádechem? Tak evropský nádech to znamená, že potřebujeme neustálou stabilní podporu, která je velmi zásadní pro takto dlouhodobé projekty. Well, thank you very much indeed. Uh, Já vám mnohokrát děkuji za to, že jste nám popsal hlavní body eh, v této práce, úkoly této organizace. Ale ještě jsem neslyšel, že by někdo ten urychlovač popisoval jako super mikroskop, protože to je určitě mikroskop, který má několikanásobné několikrát sílu než běžné mikroskopy. Teď si poslechneme přednášku pana Johna Ellise, který je teoretickým fyzikem a který je velmi dobře znám na celém světě a který bude mít na starosti zpracování výsledků těchto testů a jejich interpretaci. Takže my jsme velmi rádi, že i on tady dnes s námi je. Je, je profesorem na King's College v Londýně a už samozřejmě zkušenost eh, předchozí s prací v CERNu a Johne, i vám tady dávám slovo na 15 minut a můžu vám tady dát ještě před vás hodin, abyste věděl. Děkuji za eh, představení. Já jsem velmi rád, že tady dnes mohu vystoupit. Jsem také velmi rád, že tady vidím mnoho budoucích fyziků celé fyziky, někteří z nich také přispěli eh, svou, svým dílem k tomuto objevu. Já bych teď v těch několika málo minutách vám chtěl popsat, jak jsme k tomu objevu dospěli a co nás čeká dále. Já bych hlavně také zdůraznit, že tento bozon je jenom jedna z částic, kterou budeme dále eh, zkoumat. Už to tady říkal eh, můj kolega Ralf Hoyer a já bych to tady chtěl zopakovat omlouvám se eh, Francovi, objevil jsem tento snímek v jednom bulvárním eh, deníku v, eh, v Británii, který běžně publikuje spíše fotky polonahých slečen. Toto je Peter Hicks v roce 65, kde ho vidíme, jak pracuje u své, ve své pracovně. Myslím, že v té době ještě ani on, ani my ostatní jsme netušili, Eh, to obrovské, že se dostaví tak obrovské nadšení, které jsme zažili eh, při tom našem objevu 4. července. Bylo mi řečeno, že nemám mluvit moc rychle kvůli tlumočníku, ale když se podíváte na to, na tento obrázek, tak tady eh, vidíte prakticky všechny jazyky na světě, které to jsou titulní stránky děníků z, toho, z té doby. Jaký je tedy základ pro tento objev? Jak už říkal Rolf Hoyer, my studujeme, co se děje uvnitř hmoty. Nejenom eh, to, eh, co se děje v tom urychlovači, ale to, co se děje v běžně se vyskytující hmotě, ve mně, ve vás, ale také třeba tady v Evropském parlamentu. Co je pozoruhodné, je to, že veškerá viditelná hmota ve vesmíru se skládá ze stejných částic. Všichni víme, že se skládáme z atomů, ty atomy obsahují elektrony, A uvnitř atomu máme také jádra, které jsou mnohem menší než ty eh, oběhové, oběžné dráhy eh, elektronu. Ty jádra se zase skládají eh, z protonů a neutronů. A jeden z velkých objevů v druhé polovině 20. století bylo to, že tyto protony a neutrony nejsou základními částicemi, ale sami se skládají ještě z menších částic, kterým říkáme kvarky. A to je ten současný limit našeho poznání. Takže já eh, bych se chtěl zmínit o tom, jak se snažíme přijít na to, co přesně ty částice představují a jaké jsou ty síly, které mezi nimi působí. Chtěl bych se také zmínit o tom, že v první polovině 20. století bylo dosaženo značného pokroku v této oblasti tím, že se zkoumaly Eh, zkoumalo záření, které přichází z vesmíru. Prakticky už před stoletím eh, eh, Victor Hess objevil energetické nebo záření energií z vesmíru a měřil tedy velikost toho záření. Takže v první polovině 20. století fyzici zkoumali ty přiletající částice, zkoumali například antihmotu a různé neobvyklé částice Nicméně přibližně kolem poloviny 20. století eh, si fyzici uvědomili, že pokud chtějí pochopit podrobnosti těchto dějů, tak to musí eh, sledovat eh, v kontrolovaném prostředí, prostřednictvím nějakého urychlovače. A LHC, o kterém teď bude hovořit můj kolega Myers, je toho názorným příkladem. Takže co nám prozradili ty experimenty v takovém prostředí? Řekli nám, že fyzická hmota ve vesmíru eh, je vysvětlitelná prostřednictvím standardního modelu částicové fyziky. Na to, s, tou, s touto teorií přišel Abdus Salam, kterou tady vidíte na eh, fotografii, a také kolegové Glashow a Weinberg. Salam a Weinberg zejména se snažili začlenit eh, myšlenky předchozích eh, kolegů do této teorie. Eh, a k tomu se ještě dostaneme za okamžik. Ta jejich teorie tedy eh, byla předložena v 60. letech, 70. letech, potom proběhla první, eh, první ověřování jejich predikcí a v 90. letech mm, byla zahájena velmi podrobná měření, která potvrdila s velkou mírou přesnosti, že pravidla toho standardního modelu jsou skutečně platná. Jak říká pan Hoyer, tak i on se podíval, popodíval na některých těchto klíčových experimentech. Takže z čeho se skládá tento standardní model? Je to řada částic, které eh, vytvářejí hmotu. Tady vidíte na levé straně kvarky, na té pravé straně vidíte elektrony. elektrony. A potom nové eh, články, eh, částice jako například neon. Uprostřed vidíte ty tajemné neutriny, které byly ve eh, pravodajství eh, minulý, eh, v minulém roce, ale bohužel z špatných důvodů. Mezi těmito částicemi rozlišujeme čtyři zásadní děje. Jednak je to gravita, elektromagnetická síla, James Clark Maxwell se elektromagnetismem zabýval před 50 lety na King's College v Londýně. Ale také eh, mezi jádry máme silnou jadernou sílu a dále tam je ta slabá jaderná síla, která vytváří radioaktivitu. Tento model tedy byl velmi úspěšný, ale chyběla tam jedna základní věc. Prakticky všechny částice, které vidíte na tomto obrázku, mají hmotu. A Otázka je, z čeho ta hmota pochází, nebo jak vznikla. François Peter a Robert eh, k tomu navrhli teorii před 48 lety. Možná, že vás eh, to trochu překvapí, protože řeknete, že víte, eh, jak všechno o hmotě. Newton říkal, že hmotnost je úměrná hmotě. Einstein říkal, že energie také eh, vyplývá z hmoty, ale žádný z těch vědců nám nevysvětlil původ eh, hmoty. Omlouvám se, teď zase budu propagovat eh, King's College, ale Peter Hicks byl tehdy studentem na King's College. Přihlásil se o studium, my jsme ho tam přijali. Takže klíčové prvky této teorie jsou, že musí existovat nějaká nová tajemná částice, bozon, a to e, byl jakýsi svatý král, který věci, po kterém věci začaly pátrat. A možná, že jsme ho objevili právě v červenci tohoto roku. Je trošku obtížné vysvětlit laickému publiku, <clears throat> na co přesně přišli mý kolegové. Takže já vám navrhuji tento příměr. Není to úplně přesné, Peter Hicks to asi nebude e, vnímat s e, potěšením ale eh, já se o to i tak pokusím. Představte si, že vesmír je jakési pole. Můžete si představit, že to je zasněžené pole, je to homogenní, izotropický, nekonečné eh, sněhové pole v celém vesmíru. A představte si, že přes, ten, eh, přes to pole cestuje nějaká částice. Tady to máme znázorněné v podobě lyžaře kteří, který cestuje po povrchu sněhu, takže nezapadá do toho sněhového pole příliš hluboko, cestuje velmi rychle, je to v podstatě jako částice, cestuje rychlostí světla a nějak eh, nezasahuje do hloubky toho pole. Dále, možná, že máte mm, sněžnice, s těmi se cestuje pomaleji, protože hlouběji eh, se ponořujete do toho sněhového pole takže cestujete nižší rychlosti, než je rychlost světla, takže možná rychlosti jako je elektron. A pokud nemáte to štěstí a nemáte žádné vybavení, tak musíte eh, v normálních botách procházet tím polem, takže jste velmi pomalí, jste jako částice, která má eh, velkou hmotu. Dosud je to asi srozumitelné, ale otázka je, jak to můžeme vědecky eh, prokázat. Z čeho se sníh vlastně skládá? Sníh se skládá z vloček a podobně. To Higgsovo pole má určité kvantum a to kvantum můžete chápat tak, že to je jakási vrstva těch sněhových eh, vloček. A na to jsme se dívali v těch našich experimentech a to doufáme, nebo si myslíme, že jsme objevili eh, v červenci. Eh, tak to asi eh, vypadá simulace toho experimentu v LHC. Je to simulace kolize dvou protonů. Děkuji za to Stevenu Majersovi, které tady diagonálně vidíte, že do sebe narazí, z toho vznikne několik set částic a mezi nimi možná eh, najdete ten bozon. Je to nestabilní eh, částice, která rychle zanikne. Jsou to ty modré a žluté body, které tady vidíte. Podobné experimenty jsme prováděli. A 4. července tedy byl učiněn ten objev. Já ukazuji tento, tuto fotografii, protože je tam eh, předseda komise Barzo, přestože toto <laughs> nepochází z té doby, je to u jednoho fotbalového zápasu. A když postoupíme dále, tak toto je ta skutečná oslava během toho eh, objevu. A toto je velmi hezká fotka Francoise a Petra. Myslím, že se tehdy setkali poprvé, jestli se nemýlím. Já jsem předtím ukazoval tu simulace, toto je eh, skutečná, skutečný experiment. Na tomto obrázku eh, vidíte detektor, to je v tom výřezu, a potom tam eh, vidíte čtyři červené čáry které tím detektorem procházejí. A vidíte, jak pravděpodobně vznikly ty eh, částice, pozony. Toto, je, toto jsme pozorovali v tom dalším velkém detektoru. Eh, na tom se podíleli belgičtí fyzici, to je detektor CMS. Tady jsme byli svědky toho, že boson se rozpadl na dva protony. Možná, že už jste viděli znázornění eh, některých dat od pana Hojera. Toto je to eh, neoficiální eh, globální kombinace, která se stala toho 4. července. Tady vidíte určité fluktuace, to je počet těch různých kolizí, to je ta černá čára. Takže to je plně kompatibilní s tím modelem statistické pravděpodobnosti. Průměr je ta modrá linie. A co se stane, když odhalíme tu levou část tohoto obrázku? Tam vidíte obrovskou fluktuaci, která je naprosto mimo statistické pravděpodobnosti. Na, vypadá to, že tam k něčemu došlo a to nás mocovalo k tomu, že jsme tvrdili, že jsme objevili novou částici. Toto je další znázornění eh, stejné události nalevo a napravo se nic zvláštního neděje, ale uprostřed je tady nějaká nadprůměrná nebo nestandardní situace a je možné, že to je ten chybějící bozon. Ale jak si vlastně můžeme být jistí, že to je tato chybějící částice? Je to v podstatě taková skládanka. Eh, je to jako když eh, hledáte správný tvar eh, částic, jedné části takové skládanky a to my teď eh, právě zkoumáme. Nemůžu, si, eh, nemůžu vám neukázat tento obrázek z jedné analýzy, kterou jsme prováděli nedávno se studenty. Nemůžu vám vysvětlit všechny podrobnosti, ale standardní model předpovídá, že když budete uprostřed toho, tak vám to jasné světlo uprostřed Eh, ukazuje chování nebo jednání takové částice. Já nevím, jak by se to přeložilo do všech jazyků. <laughs> tak, tady vidíme spokojený výraz Françoise a Petra. Takže v tom okamžiku, kdy nedochází k nějakým závažným nezhodám uvnitř této teorie, tak to znamená, že můžeme pokračovat v našem zkoumání a hledat, jestli něco neobvyklého eh, se tam neděje. Jak už říkal Ralf Hoyer, toto není jediná věc, kterou eh, studujeme. Eh, za tím eh, standardním modelem je řada teorií, jsou tady další kandidáti, například tmavá hmota ve vesmíru. Mě osobně to eh, velmi zajímá, takže to i nadále hledáme. Antihmota, to je také velmi populární téma ve fyzice. V některých kruzích eh, jsou inspirováni Star Trekem, někdy knihou Anděle a démoni ale nemůžeme asi eh, eh, vyrobit tolik antihmoty, abychom tím uspokojili požadavky Dana Brauna. Ale můžeme zkoumat to, jak se liší hmota a antihmota. Antihmota byla poprvé postavena v 20. letech 20. Eh, století. Mm, tehdy ta teorie byla, že by to mělo být přesně měly mít přesně opačné vlastnosti, ale to ve skutečnosti tak není a my se snažíme přijít na to, proč, proč tady jsou malé rozdíly. A díky tomu bychom možná mohli přijít na to, jaký je původ hmoty ve vesmíru. A samozřejmě sen každého eh, teoretického fyzika je sladění všech těchto eh, interakcí. To byl také Einsteinův sen. Přestože on eh, v tom úplně nikdy neuspěl ale hrál si eh, s nápadem, že možná vesmír má ještě nějakou dodatečnou eh, dimenzi, kterou by se nám mělo podařit odhalit v tom urychlovači. Čím se dostávám téměř na samý závěr, to, co jsem chtěl říci, ale eh, chtěl bych to skončit jednou politickou anekdotou. Před 30 lety do CERNu přišla Margaret Thatcherová, to je ta osoba tady na pravé straně, Já jsem tehdy byl velmi mladý, skoro jako vy tady, a ona se mě zeptala, co vlastně děláte. Já jsem říkal, já jsem teoretický fyzik. Mým úkolem je přijít nápady, potom to ověřovat v experimentech a e, doufat, že najdeme něco nového. A paní Tečrová měla svoji vlastní e, představu o světě a řekla, nebylo by lepší, kdybyste našel to, co jste předpověděl. A já jsem mi eh, na to řekl, že kdyby ve všech experimentech si ověřili všechno, co už předpovídali teorie před 40 lety, tak by to bylo trošku eh, zklamáním. Takže v podobném duchu doufám, že to, co jsme teď odhalili, bude ten Higgsův eh, bozon, možná ne úplně přesně, tak jak se předvídalo, ale že to každopádně něco takového bude. Well, thank you very much indeed. Děkuji, Johne, za velmi zajímavé a úchvatné vysvětlení a já myslím, že nyní mám mnohem lepší představa. Všiml jsem si také, že pan Hicks a pan Engler tady si dělají poznámky a možná budou mít nějaký jiný názor na tu vaší teorii sněhových vloček. Uh, Eh, pro mne to bylo velmi zajímavé, eh, to, co jste říkal o temné hmotě, temné energii a dalších věcech. A nyní bych pozval, předtím než pozveme naše zvláštní hosty, eh, já jsem ještě nikdy nebyl předsedou takového panelu, kdy je zde takové očekávání a tolik radosti a tolik fotografií. Já chci si myslím, že je důležité, abychom se pokusili alespoň trošičku pochopit tu technologii a techniku, za, eh, která stojí za tím obřím mikroskopem, eh, tím urychlovačem a pochopit, jak to všechno funguje. Takže jsem velmi rád, že tady je Steve Myers, který je ředitelem technického centra urychlovače a který nás má seznámit s těmi technickými aspekty. Takže Steve, máš eh, slovo. Děkuji eh, jsem potěšen, že budu moci vystoupit. Doufám, že mé eh, vystoupení bude praktičtější. Budu hovořit o těch technických aspektech fungování, výkonu a tak dále tohoto urychlovače. A LHC, zmíním tedy jeho základní koncepci, min, problémy v minulosti, zahájení v roce 2008, eh, potom ta nehoda v roce 2008, opravy 2009 a 2010, eh, dále potom fungování 2010-12 eh, a výkony toho urychlovače v těchto letech a Eh, potom tedy objev eh, Higgsova bozonu a potom určité představy do budoucnosti. Tak to vypadá urychlovač LHC. Eh, to je letecký snímek jak je to popsáno zde dole. A když se podíváte dopředu, vidíte Mont Blanc, francouzské Alpy a v popředí vidíte uh, Ženevské jezero a kousek za tím červeným kruhem je letiště a to červené je ten 27 eh, kilometrový tunel. Je to super vodivý urychlovač protonů, který je umístěn v tomto okruhu v podzemí, je 50 metrů podzemí u toho letiště a 150 eh, na té druhé straně eh, ten tunel je asi 4 metry široký tedy v průměru, a byl postaven pro, pro eh, předchozí model, který standardně byl používán 12 let a vznikl ten tunel v roce 85 a potom jsme tento tunel použili pro LHT C. Nebudu se zmiňovat o všech těchto aspektech, i když toto je můj oblíbený slide, to jsou všechny technologie a technické disciplíny, kterých bylo potřeba, a to jsou jenom některé, ne, když se na ně dívám, vidím, že tam nejsou všechny, a když se podíváme na ty naše, eh, to, to rozpětí, jsou to všechno, všechny technické disciplíny, kromě letectví, tam bych si řekl, že tam asi <laughs> nic z letectví nepřebíráme, ale my skutečně ty technologie dostáváme na tu hranici dokonalosti kvůli těm potřebám, anebo až za hranici jejich um, potenciálu. Abyste si udělali představu, jaké jsou základní parametry LHC. Ralf zde ukazoval naši, ty, ty záměry, způsob, jak se dostat k tomu momentu velkého třesku, je tím, že vlastně zvyšujeme energii paprsku. A toto je velmi jednoduchá rovnice, která uh, hovoří nebo popisuje um, popis, popisuje uh,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 ten ohyb nebo zakřivení v tom tunelu a chceme se dostat k maximální eh, energii, tak abychom se dostali co nejblíže k, vel, nejblíže k velkému třesku a to maximální pole, které, ke kterému můžeme se dostat, je čtyřikrát, až, eh, čtyřikrát větší, než které se dostaneme v konvenčním elektromagnetickém poli eh, vyjádřeno v jednotce Tesla. Čili tato super vodivá technologie, můžete se ptát, proč to děláme. Eh, je to, je to 26,7 kilometrů dlouhé a jsou zde supervodivé magnety, které jsou 8,3 Tesla. Kdybychom ty chladiče, které tam jsou, produkují tekuté helium, které chladí magnety a spotřebují 40 MW eh, eh, energie. Kdybychom měli mít eh, stejný stroj z elektromagnetů, tak bychom potřebovali tisíc megawatů a 100 kilometrů, museli jsme proto mít tyto supervodivé magnety a proto to tak dlouho trvalo. Tyto supervodivé magnety jsou používány v lékařství pro skeny, um, různé typy lékařských skenů. Takto Eh, vypadají ty dipoly, je jich tam 132, 1,3 kalvina, tedy velmi nízká teplota. Tak to vypadá, toto je skutečně složitý pří, přístroj, jsou 15 metrů dlouhé, a tak to vypadaly v té první, v tom prvním konstrukčním řešení. Toto již jsme viděli, tak to vypadá to zakřivení tunelu. Toto to modré jsou magnety, které ohýbají protony v té jejich cestě. Uh, a protože je tam tolik magnetů, je potřeba je napojit, aby ten paprsek eh, a byl kontinuální stejně tak jako vakuum a to propojení je velmi komplikovaná součást toho zařízení a velmi citlivá z mnoha důvodů, protože jednak musí zde být kontinuita elektrická a vaková a další kontinuita. Uh, je, když dojde k ochlazení LHC kvůli rozdílům v teplotě, celý ten stroj se smrskne o 80 metrů a je potřeba, aby ten stroj se s tím eh, eh, vyrovnal a aby nedošlo k porušení. Tady jsou některé technické parametry LHC. Já už jsem uh, mluvil o počtu těch dipolů, jejich délce, provozní teplota, provozní teplota 1,9 Kelvinu, což je minus 270 stupňů. Eh, helium je super tekuté v této fázi, takže tady není žádné omezení té, té, té prů, toho průtoku. Eh, důležitým bodem je jsou cívky, které vytvářejí pole 13 000 ampérů a tento tak vys- takový proud musí vznikat v těch cívkách, aby vzniklo to žádoucí pole a musí to být velmi přesné, velmi přesné rozlišení, velmi stabilní. E když se provedou všechny výpočty, zjistíme, že elektromagnetická e, energie uložená v magnetech je 1, gigajoulu, 1, e, gigajoulu na oktan e. ty, ten samotný paprsek je asi jako lidský vlas a je to 362 megajoulů většina lidí si nedovede představit 10 gigajoulů, kterých je magneticky, elektromagneticky uloženo v těch magnetech. Je to stejná energie, kterou můžeme srovnat eh, například letadlová eh, loď, která je vlastně jede tou nejvyšší rychlostí 30 uzlů. Ta má těch 10 eh, gigajoulů. Pokud se v těch magnetech dojde k nějakému problému, je potřeba tu energii uvolnit, zbavit se jí během 40 vteřin. To je jako kdybychom tu letadlovou loď eh, zastavili a to je skutečně velmi velký výdej energie. Co je pro dále jaksi destruktivní, je energie uložená v každém paprsku z elementární fyziky si dovedete představit, když máme nějakou, eh, eh, eh, nějaký kov jako měď, který má bod tavení, dovedete si vypočítat, jakou jakou energii potřebujeme k tomu, k tomu abychom rozstavili 386 v tom 386 eh, gigajoulů, což by znamenalo 500 kg, 500 kg kovu té mědi. Takže jsou tady dva komponenty, které jsou velmi problematické v tom stroji. Pro ně existují ochranné systémy, aby nedošlo k tomu narušení jednak ochrana magnetů a jednak ochrana celé toho samotného stroje před tím paprskem, který běží tím tunelem. 10. září 2008 jsme zahájili eh, první běh těmi 27 kilometry toho paprsku. Všechno to fungovalo, byli jsme všichni spokojeni, nadšení. Toto je řídící místnost a po devíti dnech, o devět dní později, už jsme se dostávali k těm posledním krokům, kdy se zvyšovala energie v těch eh, eh, dipolech ale došlo ke vzniku elektrického oblouku, a jeden z těch 100 tisíců magnetů, které jsem ukazovala, tento magnet byl špatně svařen a e, navíc nedošlo k dostatečné ochraně Eh, ne, ne, nedošlo k dostatečné ochraně zapracování toho eh, ochranného systému. A to mělo pro nás závažné důsledky. Tady vidíte ty důsledky. My to vše vlastně má z tisícinu milimetru a tak to došlo vlastně k narušení, eh, narušení toho přístroje v tunelu. Já nerad hovořím o té havárii, takže se raději rychle přesunu k opravě. Na rok, za rok, eh, koncem roku 2008 jsme eh, se začali opravou, 600 metrů bylo poškozeno, vymezili jsme hlavní eh, hlavní oblasti, které bylo potřeba, 40 magnetů v těch, na těch dipolech, 54 elektrických spojení a potom ten vakuový systém, který umožňuje volný tok toho, volný tok toho eh, eh, paprsku, ale došlo k narušení toho vakua při té nehodě a vlastně to vakuum nasálo všechny, eh, všechny hm, částice, částky, které byly kolem a další poškození, které bylo při u zakotvení, to je ta pětka, Mm, to byl jakýsi ukotvovací systém a také mm, mm, ventily, které měly uvolňovat eh, tlak helia, ty nebyly vhodné, takže jsme museli ochranný systém zcela nově vytvořit, eh, eh, nové detektory, 6,5 tisíce nových detektorů a 250 kilometrů kabelů v té opravě. Tata oprava eh, vlastně vedla k některým určitým eh, možnostem úspory energie či provozu za nižší energi- při nižší energii eh, Podařilo se nám opravit eh, za 14 měsíců k 30. březnu 2010 a tady byly první úspěšné pokusy, experimenty, které následovaly. Toto je začátek vlastně té nové uh, éry základního výzkumu. My jsme, eh, ten stroj běžel za velmi vysoké energie, čtyřikrát větší a byly zde kolize proton-proton a olovo-olovo. Eh, Čtyři detektory a pokud dobře vidíte, napravo nahoře Atlas, to je ten největší detektor, a dole vidíte, tam je člověk, který je téměř skoro tam mizí v tom obrovském rozměru toho detektoru. To jsou obří detektory, které velmi dobře fungují. Nyní bych přešel k tomu, jak ten stroj fungoval. 2010 jsme začínali z lehka a pomalu začali jsme v březnu a koncem roku se nám podařilo vlastně dostat zářivost. Zářivost je počet těch jednotlivých událostí za sekundu a e, ten cíl za rok 2010 byl překročen 2,2 krát. Toto je integrovaná e, zářivost nebo luminozita v roce 2010. Tady je to číslo 45, e, nemusíme si dělat starosti ty jednotky. 2011 jsme se dostali na 6 000 a naším cílem Eh, byl 1 tisíc, takže jsme překročili šestinásobně. 2012 jsme si nastavili priority, že bychom měli vytvořit dostatek eh, integrované zářivosti, abychom nezávisle tedy došli k tomu objevu Higgsových, Higgsových bozonů. Na tomto grafu mm, vidíte, ale tady ty rozměry nejsou příliš dobře viditelné v každém případě. My jsme se domnívali, že abychom se dostali k Higgsovi, potřebujeme 13 300 já jsem zmiňoval ta čísla 2010 2011 My jsme si mysleli, že se musíme dostat na číslo 13 300 v roce 2012. Začali jsme dobře, a tak toto vypadá při typickém běhu. Nalevo vidíte tu zářivost za sekundu za 20, eh, 23 hodin, kdy běžel ten paprsek a došlo k kumulaci zářivosti. Napravo vidíte integrovanou luminozitu, luminozitu za celý počet všech těch jednotlivých srážek, takže tady je vidět, že na začátek tohoto za dvě a půl hodiny se nám podařilo dosáhnout stejný počet těch událostí jako v 2010. Takže tak toto vypadá typicky za běžný týden, eh, co se týče těch limitů, my jsme chystali konferenci v Melbourne uprostřed eh, roku. Eh, byli jsme, eh, vedli jsme si dobře, co se týkalo té integrované luminozity, ale nedosahovali jsme na ty hodnoty, které jsme potřebovali k odhalení se, ale potom jsme se tedy dostali k té hodnotě, kde se v tom atlasu objevily ty výkyvy, které vedly k tomu velkému nadšení, nadšení v, mezi posluchači či diváky v CERNu. E, my již jsme začali uvažovat o zastavení, ale vzhledem k tomu od objevu budeme ještě nadále pokračovat dva Mm, dva týdny. Vidíme, že už jsme zase nad těmi predikcemi. Dnes to bylo 22 tisíc, dnes ráno, eh, nad, to znamená ve srovnání s těmi čísly. Toto jsou ty tři roky, o kterých hovořím. Modrá je mm, letošní rok 2012, červená je 2011. A abychom bychom srovnali, eh, my jsme tady museli stonásobně zvětšit tu zelenou křivku, protože jinak by byla úplně na nule a mm, letos jsme si chtěli dostat na tu hranici patnáctky. Když budu končit, eh, důvod, proč zastavíme fungování, je potřeba opravit některá propojení, která jsou defektní, je potřeba konsolidovat všechna propojení novou konstrukcí. Eh, musíme ehm, dokončit ty ehm, ventily uvolňovací a musíme se dostat k, vyšší, k té vyšší kolizní energii. A můj poslední slide je zhrnutí k eh, informací k LHC. Je, je, byl to skutečně enormní technický úkol, který eh, byl možný eh, jenom díky technologickým přenosům na evropské dodavatele a dosáhli jsme dostat trošku kolizí v rámci experimentu Atlas a CMS, abychom se dostali k tomu Higgsovu bozonu. A je to vlastně začátek výzkumu eh, a chceme se dostat ještě ke stonásobnému objemu těch kolizí ve srovnání s dneškem. Děkuji mnohokrát za skutečně fascinující přednášku. Musím říct, že mě to úplně pohltilo, když jsem poslouchal celý ten proces a skutečně mm, plně oceňuji a vážím si toho úsilí, které jste museli vyvinout, nízké teploty, eh, veliká, velké množství energie, elektřiny, když jste to třeba přirovnal k letecké lodi, myslím, že to bylo velice výtěžné, výstižné. E, dále dáme slovo panu profesoru Englertovi a panu profesoru Hicksovi, aby se s námi podělili o své myšlenky. Chtěl bych jenom upozornit, že bude dostatek času na otázky, nechci tady vytvářet nějaký velký časový tlak. Eh, možná budete mít potom méně času třeba na koktejl, ale to je, myslím, eh, férová nabídka. Chtěl bych jenom upozornit, všichni před sebou máte papírky, na které můžete napsat vaše dotazy. Takže jestliže chcete, napište ten dotaz, napište buď to, komu je adresovaný, nebo jako obecný dotaz a my je budeme schromažďovat tamhle v rohu a následně ty dotazy budou přineseny mně a já to trošku upravím, protože třeba některé dotazy budou společné. Nemáme pochopitelně možnost, aby všichni z vás položili otázku, ale věřím, že se nám podaří rozvinout tady ještě dostatečnou diskusi před koncem dnešního setkání. Takže neváhejte a využijte této příležitosti. E, jak jste tady slyšeli, máme tady profesora Francoa Englerta a profesora Petra Hickse, takže nejprve bych chtěl přivítat pana profesora Englerta, což je velice význačný vědec a také je součástí takového toho domácího týmu protože je, působí na Univerzitě Líbr v Bruselu. Jsme tedy velice rádi, že ho zde máme. Víme, že nedávno jste ve svém životě také oslavil velmi důležitou událost. Eh, stejně tak velkou událost v rámci ULB. Čili já vám velice rád dám slovo a budu rád, kdybyste se zkusil vejít do deseti minut. Well, the problem of eh, fundamental research... Ano, problém základního výzkumu se tady už několikrát projednával. Také to řešil pan profesor Hauer, takže já nejsem nijak nespokojen, že jsem si toto zvolil jako téma své přednášky, takže já budu hovořit o otázkách základního výzkumu. Fyzikům trvalo jenom čtyři století, aby zcela změnili naše chápání světa. Chtěl bych zmínit historické momenty. Richard Light se snažil definovat naše chápání světa a zasadil to také do toho kontextu nedávného velkého výzkumu v CERNu. A také to znamenalo velké sociální dopady s ohledem na hledání vědění. Fyzika, jak ji známe dnes, se snaží vykládat rozdílné jevy jako manifestaci ověřitelných obecných zákonů. Například, abych uvedl nějaký jednoduchý příklad, jak se chovají padající těla, vytváření, vznik, padající objekty, vznik, vznik planet. Všechny tyto jevy je možné nějak kvantitativně vysvětlit, vyčíslit Eh, obecnou Newtonovou teorií přitažlivosti, která říká, že jestliže máte dvě hmoty a padající hmota v poměru ke vzdálenosti a tak dále. Eh, nevím, jestli to všichni vědí, mladí lidé jistě, nevím, jak dospělí, ti mají tendenci něco zapomínat. Dobrá. Ten koncept světa, který je řízen obecnými ověřitelnými zákony je neuvěřitelně nedávný v historii lidstva. Byl zač- zahájen v Evropě, začalo to v Evropě během renesance a následně se velice rychle rozvíjel. Tento koncept byl inspirován myšlenkami Galileovými a těmi revolučními myšlenkami, s nimiž přišel Galileo a na základě nich Newton na konci 17. století formuloval tady tento již zmíněný obecně platný zákon přitažlivosti. Dále on předpokládal, že svět se v zásadě skládá z malých, malých objektů, které dnes nazýváme elementárními částicemi – a že oni jsou v interakci s určitými silami, které musíme objevit a on hovořil třeba o gravitaci, přitažlivosti. O méně než dvě století později Maxwell formuloval obecní, obecnou teorii elektromagnetismu, která vysvětluje veškeré elektrické a magnetické jevy a také šíření světla a vlastnosti světla. tady tyto zákony, Maxwellovy zákony, byly vyjádřeny ne formou částic, ale formou jakýchsi polí. Polí to jsou objekty, které zaujímají určitý prostor. Pojem částice a pojem pole byl propojen takovou, takovým poněkud delikátním způsobem formou kvantové mechaniky, kvantové teorie v prvním desetiletí 20. století. Na druhé straně, a já nechci zacházet do všech detailů, ale zároveň obecný zákon Newtonův obecný zákon gravitace byl dále rozšířen Einsteinem, takzvanou teorií relativity, která otevřela prostor vědeckému bádání v oblasti kosmologického vývoje vesmíru. Tady tento úžasný pokrok v chápání přírody během první poloviny 20. století umožnil to, že všechny jevy od úrovně atomů až po hranice viditelného vesmíru, vesmíru je možné chápat jen a pouze v rámci dvou známých zákonů. A to sice obecná relativita a mám mysli generalizaci Newtonovy gravitace a kvantové elektrodynamiky, což je kvantová verze Maxovy elektromagnetické teorie. Ale gravitace a elektromagnetismus jsou dalekosáhlé síly, působí na objekty, ať jsou od sebe jakkoliv daleko. Máme tady, tady to vývoj planet a tak dále. Ale objevy subatomických struktur, subnukleárních struktur, to je něco, co vyvolává otázky týkající se nových sil, krát, krátkorozměrových sil které působí v malém měřítku a malý dalekosáhlé dopady. Na začátku 60. let 20. století byla základní povaha těchto interakcí zcela neznámá a zdálo se, že aby byla formulována základní teorie eh, krátkých interakcí, tak jsou zde nepřekonatelné překážky v roce 1964 inspirovanou prací Hickse, Mojí a Namborovou byla formulována existence částic, které se mohou zhustit tak, že budou vypovídat vše o vesmíru. Tyto částice byly vědecky pojmenovány Začalo se hovořit o bosonech. Také někdo jim dává různé názvy osob. Říká se třeba BH, boson a podobně. Ale důležitá věc je ta, že to generované pole může generovat hmotnost, jak už nám to popsal pan profesor Ellis. Takže může generovat hmotnost u těch elementárních částic, které jim procházejí. Mm, to je hodně komplikovaná záležitost, že některé částice mají hmotnost, některé nikoli, do toho nechci zacházet, ale v zásadě to znamená to, že oni mohou přena, převést ty e, eh, dlouhé síly na ty kratší. Proč? protože je tady foton, což je částice, která nemá hmotnost a právě důležité je, když ty částice bez hmotnosti hmotnost získají a jsou převáděny v tom malém měřítku. Takže tato teorie vytváří takové mechanismy, které propojují ty krátkorozměrové a dlouhorozměrové síly. To je velice důležité, protože takto je možné vytvořit konzistentní teorii, neboť takto můžeme dobře pochopit takové věci jako kvantová elektrodynamika, což je něco, co v minulosti bylo chápáno a vykládáno jenom velmi těžko. Platnost těchto mechanismů založených na této kondenzaci se validuje úspěchem této aplikace. Ale nedávných, eh, nedávný objev LHC té částice, která pravděpodobně, pravděpodobně snad to bude ověřeno, bude to potvrzeno. Dobře, ne, uvidíme, uvidíme, ale snad ano, snad ano. Vy to jistě víte lépe. Čili tyto neuvěřitelné objevy v CERNu, té částice, která je tedy na té úrovni toho bosonu, mohou být považovány za přímý důkaz správnosti těchto teorií. A může to vědecké bádání přivést na tu nukleární, subnukleární úroveň. A co je ještě důležitější, otevírá se tím nová vize jednotnosti zákonů přírody, protože v minulosti jsme viděli, že různé jevy můžeme vykládat stejnými zákony, ale dnes vidíme, že různé zákony jsou v zásadě stejné. Alespoň co se týče té, toho elektromagnetismu a jiný te, jiných teorií, ale možná to půjde všechno ještě dále a povede to k vytvoření mnohem jednotnějšího pohledu na zákony přírody. Tak jak to všechno vzniklo? Eh, vytvoření vědeckého chápání světa, tak jak jsem ho právě popsal, je plodem základního výzkumu, který utváří naše společnost. Přímo a velmi často také nepřímo, jak tady o tom hovořili i kolegové, tady kolega sedící vedle mě a já s ním zcela souhlasím. Takže přímo a často nepřímo tento výzkum vedl prakticky k veškerému technickému vývoji naší civilizace, níž žijeme. Tento působivý dopad základního výzkumu na společnost je pochopitelně přímým důsledkem aplikace teorií ale zároveň je to ještě něco jiného. A to je možná ještě důležitější. A to sice skutečnost, že základní výzkum vyžaduje pro svou vlastní existenci kreativní myšlení. A díky tomu se základní výzkum stává příkladný, protože bez kreativního myšlení nemůžete mít žádný reálný technický pokrok. Bez kreativního myšlení aplikovaný výzkum v zásadě by vedl jenom ke kopírování, ke kopím, které budou velice zastaralé. A jestliže by se aplikovaný výzkum dostal do takové fáze, tak by to neukazovalo na pokrok, ale bylo by to signálem jakéhosi nebezpečí, jakéhosi ohrožení eh, vědeckého nedostatečného vývoje. Takže to já osobně považuji za velmi důležité. A dále eh, základní výzkum vede k racionálnímu uvažování. Možná také může být jakýmsi, jakousi ochranou proti invazi neracionálních, nebezpečných ideologií, které velmi často v minulosti, a to zejména v Evropě, vedly k barbarství. A i dnes stále ohrožují silami eh, netolerance a násilí celé lidství, lidstvo. Podle mne je tedy zcela zásadní a naprosto důležité podporovat základní výzkum, a to experimentální i teoretický, a jeho šíření do všech úrovní učení. Důležité je zajistit trvalý technický a vědecký vývoj a rovněž valorizovat vědění cílem zajistit více civilizovanou a lidskou společnost. Děkuji. Well, thank you very much. Já vám mnohokrát děkuji, pane profesore, za velmi pozoruhodnou přednášku, protože vy jste to zasadil do historické tradice eh, vědeckého eh, poznávání. A myslím, že i o to nám tady jde v rámci stoj. A na závěr v této části, a já doufám, že nám pořád ještě eh, zbyde čas na otázky, ale už je tady někdo sbírá. Takže možná, že by tady někdo mohl ty otázky pozbírat od eh, zájemců. A teď tedy dávám slovo Petrovi Hicksovi, aby měl vystoupení na závěr této části našeho programu. Já jsem velmi rád, že tady dnes mohu být. Jen tomu, že jsem eh, posledním z řečníků, tak mám jednu naprosto evidentní nevýhodu. A sice to, že eh, už eh, všechny ty naprosto jednoduché věci, které jsem chtěl říct, už byly řečeny. A já bych tedy mohl nyní říct, že naprosto souhlasím s tím, co eh, bylo řečeno o roli základního výzkumu. K tomu už nic dodávat nemusím. Možná, že to je ale také určitá výhoda být eh, posledním z řečníků, protože teď mohu zareagovat eh, na několik věcí, které tady eh, zazněly, nebo možná k němu mohu poskytnout trošku jiný úhel pohledu. Protože některé věci možná nebyly úplně vyčerpávajícím způsobem popsány předchozími řečníky nechci, abych vypadal, že se v tom příliš eh, šťourám, ale vzhledem tomu, že jsem tady nejstarší pravděpodobně, tak bych mohl nabídnout ještě eh, vzdálenější historickou perspektivu tom příběhu, co se všechno stalo, jaký je vztah mezi teorií a experimentem v této 48-leté sáze. dovolím si trochu nesouhlasit s Johnem Ellisem, což normálně nedělám. A chtěl bych také přisoudit zásluhy za pokrok v našem porozumění v této oblasti. A neměli bychom přitom přílišné zásluhy přisuzovat lidem jenom v jedné oblasti výzkumu. Protože u těch zásluh je potřeba to spravedlivě rozdělit. Teď eh, se to přisuzuje Brautovi, panu Engeltovi a Hicksovi, ale to, v čem nesouhlasím s Johnem, je to, že by to měla být teorie, která eh, popisuje vznik všech částic. A tady chci to trochu rozlišit. Jsem, eh, pamatuju si ještě dobře, 60. Eh, roky, předtím jež ještě existovalo něco, čemu jsme začali říkat standardní model, protože tehdy měli různí vědci různé teorie o hmotě, o těch takzvaných femionech, a přisuzovali tomu tu hmotu libovolně, bez nějakých experimentů. A to, mm, aspoň v tom, v tě, u těch teoretických predikcí, nebylo považováno za problematické. A na začátku naší práce eh, v roce 64 eh, eh, tomu tedy předcházelo ještě něco v roce 60. O tom se Francois zmiňoval. Oreki Nemembu, což byl původem japonský fyzik, který působil v Chicagu, a potom Jeffrey Goldstone v Británii. A jejich teorie nahradila ten eh, způsob vážení eh, částic. Říkalo se tomu, tomu novému, eh, té nové teorie se říkalo spontánní symetrie. Ale eh, nějaký zvláštní problém to nebylo, nikdo si toho příliš tehdy nevšímal. Lidé si toho začali opravdu všímat až po roce 64. Protože Brautongler a, a já jsme vlastně rozšířili práci Nambuo a Goldsterna a začali jsme eh, s pokusy, jak generovat hmotu těch částic, které eh, nesou určitou eh, sílu. A to byla tehdy nová věc. A o několik let později vyšlo najevo, že se tím vyřešil závažný teoretický problém, který byl v tom, že tam, kde předmětem modelu byly ty Eh, hmotné částice, tak to vedlo k matematickým nekonzistentnostem. Takže to je ten rozdíl eh, v tom, co jsme začali dělat my a jak se uvažovalo předtím. A ty výsledky eh, v konečném důsledku vedly k přijetí toho referenčního rámce, se kterým přišel Nambu a Goldstone kteří postihovali prakticky všechny eh, základní částice. Ale i tak je potřeba mít na paměti, že ty, u těch hmotných částic to nebylo úplně nezbytné. A že eh, to může zahrnovat i další věci, nemusí se to nutně dělat tím naším způsobem, protože u těch zvláštních věcí, jako jsou neutrony, tak to může být, eh, může právě úplně jinak. A dále u té klasické hmoty skládající se z neutronů a protonů, tak to jsou eh, klasické složení, kde působí i jiné síly než ty, které eh, jsme popsali my. To je tedy moje první poznámka. Není to nějaký projev nezhody, ale trošku jiný pohled na věc. Někdy říkáme, že základní částice byly vymyšleny teoretiky ještě předtím, než byly experimentálně odhaleny. A já někdy mám přednášky, které nazývám eh, vymýšlení částic a v určitém eh, smyslu to je pravda. Paul Dirac na konci 20. let 20. Eh, století pracoval na predikci antihmoty, už to tady bylo zmíněno, a trvalo mu několik let, než se s tím prosadil, než se lidé uvědomili, že tím predikuje něco nového. A poté to bylo eh, během tří let eh, prokázáno i experimentem. Wolfgang Pauli eh, objevil nebo vymyslel neutrino, protože mu šlo o princip zachování energie a měl pocit, že tam něco chybí v těch eh, vzorcích. A proto vymyslel novou částici neutrino. Ten musel čekat 25 let, než eh, to bylo experimentálně potvrzeno. A ta, ten poslední objekt, který byl srdnem oznámen v červenci 2012, je prostě eh, jednou ze série těchto věcí. A ten příběh trval přejmenším těch 48 let. Ale je to výmysl? Ne úplně, aspoň ne z mého pohledu. Já jsem se na to snažil e, pouze upozornit e, ve svém e, článku. A tento rys, tedy ten nový, ta nová částice, má ještě mnohem složitější původ. Vychází to z práce Nambu a Goldsterna. Oni už se půjčili některé z těch svých základních předpokladů v dřívější teorii. U supervodičů je něco analogického k tomu Higgsovu bozonu. A už to experimentálně bylo objeveno v roce 1980, tedy dlouho před tím eh, nejnovějším objevem, takže to eh, není nějaký eh, že by to někdo vynalezl, ale spíše jde o to, jak upozornit eh, na to, že už něco v té teoretické struktuře existovalo, ale v jiném, jiné oblasti fyziky. A na závěr možná je zajímavé říci, že, a tím se vracím na začátek, že role supervodičů v LHC je velmi důležitá. A byly to vlastně supervodiči, které přišly ze základy této teorie v 60. letech. Well, um, I think it's been, uh, we've... Já myslím, chcete ještě něco dodat? Já myslím, že Franco něco bude chtít říct. Franco, pokud eh, budete chtít, tak tom uh, dialogu můžeme začít. Já jsem si teď četl některé z těch otázek, které dorazily, tak eh, na to můžete rovnou zareagovat. Já plně souhlasím s tím, co teď bylo řečeno. Ale chci ještě upozornit na jednu věc. Analogie se supervodivostí v tom historickém kontextu samozřejmě je základní pro celý tento příběh, ale je tady ještě jedna věc. Ten objev toho takzvaného bozonu u supervodičů v roce 1980, jak jste se zmiňoval, a objev bozonu v CERNu e, představuje, nebo je v určitém směru odlišná, protože vychází najevo, že to pochází ze velmi kompozitní situace. CERNu, ten první je náznak, ukazuje na to, že existuje základní částice, která je skutečně základní jako ty ostatní a to může mít eh, velké implikace. Například to, že všechny ty pokusy o poměření dynamických eh, situací eh, skončí na smetěště historie. Uh, um, uh, protože nám eh, už tolik času nezbývá, tak nebudu všechny žádat, aby přednesli své otázky, ale protože tady je můj kolega Newton Dunn, tak ho poprosím, aby přečetl svou otázku. Ale nepřečetl jsem všechny. Pan Christopher Moss z Lovaně z, se ptá, jestli eh, možná v budoucnosti vzniknou ještě silnější eh, urychlovače, nebo ty experimenty budou v budoucnosti vypadat je trochu jinak. A Ismail Ait je také z univerzity v Lovani, ten se ptá, jaká je ta příští velká výzva pro sen. Na to se ptala řada dalších lidí a potom eh, jde o výkonnost těch detektorů, o kterých hovořil Steven Myers. Tedy jestli i tady se můžeme dočkat nějakého bakroku, eh, jestli tady jsou nějaká omezení pro konstrukci de- detektoru, které je potřeba dále rozvíjet. A byle, za to, že jsi můj kolega, tak eh, můžeš eh, přečíst svou otázku, nebo to můžu přečíst za tebe. Byla otázka. CERN byl obrovskou, obrovským eh, podnikem a vzhledem k tomu, že to je tak velmi finančně náročné, tak to znamená, že budeme neustále eh, objevovat eh, tyto nové hranice ve výzkumu a jestli na to budeme mít dostatek prostředků. Takže kdo eh, s tím začne? Steve. Hlavně příští výzvy CERNu. Možná Rolf, to je šéf, tak ten může odpovědět jako první a já pak poskytnu podrobnosti. Uh, je problém eh, v tom eh, získat eh, rozpočet na tak rozsáhlý průzkum, stejně tak to je problematické u menších výzkumů, ale neměli bychom se dívat jenom na tu jednu částku, kterou potřebujeme na tak rozsáhlý výzkum, protože ta jedna částka se rozloží do mnoha let a mezi zástupy výzkumníků když se to znormalizuje, když se to přepočítá také na ty různé regiony, a když to přepočítáte, tak zjistíte, že ten eh, eh, rozsáhlý výzkum není až tak odlišný od těch eh, menších typů. Ale je to proto, že vidíte tu jednu obrovskou částku, která je obrovská, s tím já souhlasím. Ale je potřeba mít ty zásadní zdůvodnění pro další projekty. A LHC nám řekne, jaká je to, jaké je to zdůvodnění pro příští projekty. Našli jsme tuto částici, teď je potřeba změřit její vlastnosti. Jak říkal Francois, tak to možná bude velmi zajímavá částice, já si to rozhodně myslím a musíme to eh, podrobněji studovat. A se to studovat dvojím způsobem buď v eh, tom LHC urychlovači a my tady máme program eh, na příštích 20 let, jak bychom mohli využít tu částku, kterou jsme eh, dostali. Takže máme program až do roku 2030. To je jedna možnost, anebo protože se podíváme, co jsme se naučili z astronomie, tak eh, se hodně učíme, protože používáme různé nástroje a potom eh, se podíváme na ty výsledky a získáme si eh, pře, nějakou představu o tom, jak vypadá vesmír a podobně to je ve fyzice. Máme tento mm, nástroj, tento urychlovač, ale můžeme se také zamyslet nad jiným typem urychlovačí, třeba tam, kde budeme kolidovat elektrony s pozitrony. se můžeme tedy na stejné otázky se dívat jiným způsobem a z toho se zase dozvíme mnohem více a to je samozřejmě potřeba odůvodnit, pokud bychom chtěli vybudovat nějaký nový urychlovač, ale ty důvody by musely být pocházet z teoretické fyziky. Další důvody eh, by mohly být eh, další potenciální objevy v tom hadronově urychlovači o tom se bude jednat v eh, roce, roce 15 a 16. A až budeme mít eh, ty výsledky, tak budeme moci odůvodnit eh, vytváření nových projektů. Teď si necháváme otevřené dveře k novým možnostem a nechceme rozhodně plítvat těmi prostředky, abychom, abychom získali nějaké silnější nástroje. Ty nástroje samozřejmě mohou být přesnější to se týká jak urychlovačů, tak i detektorů. A až budeme mít tento základní výzkum, tak to, na to můžeme aplikovat tu fyziku a tehdy můžeme předložit návrh nových projektů. Ale neměli bychom možná, možná, že bych to tady neměl říkat, ale podle mě bychom neměli hovořit o penězích eh, v první řadě. Měli bychom hovořit o eh, dobrém projektu, o tom eh, jaké výhody může přinést. Teprve potom začít hovořit o penězích, protože eh, teprve, když máme dobrý nápad, eh, dobrý projekt, tak eh, je na čase hovořit o penězích a já potom doufám, že politici budou ochotní a střícní, aby nám ty peníze poskytli. Chcete se k tomu vyjádřit? Jako výzkumník z vašeho pohledu, já bych asi řekl něco obdobného, co řekl právě Ralf. Já si myslím, že objev té nové částice určitě eh, zakládá další agendu pro základní výzkum fyziky eh, eh, protože to, s čím Zda je to to, s čím přišli teoreticky eh, naši předchůdci a je potřeba to dále zkoumat, takže jenom mohu opakovat to, co řekl eh, Ralf. Uvidíme, co eh, urychlovač vyprodukuje, až zvýšíme energie a až budeme mít tak vysokou energii, jakou nám slibuje Steve za několik let, tak potom budeme moci hovořit o těch nových a velmi zajímavých projektech. Ještě někdo k tomu, k této otázce Možná technická věc, eh, Steve Myers, my navyšujeme tu eh, e, energii za posledních 80 let a za těch 80 let různými technikami jsme ji zvýšili mnoha násobně a jdeme, po, pohybujeme se od starších technologií, které jsou již saturované k těm novým technologiím a to vlastně snižuje eh, náklady, takže ten první urychlovač proto Lyon Proton, který byl jeden kilometr dlouhý, to stálo v 60. letech stejně, jako stojí ten náš dne, dnešní a ten je 27 kilometrů, protože používáme supervodič, supervodivé magnety a do, nové technologie. Takže já myslím, že se nám bude dařit optimalizovat, ušetřit i na tom peníze a vždy, vždy využijeme ty nové technologie. lidé poslouchali velmi pozorně a otázky jsou zajímavé. Je tady jedna od Malcolma Chambera, který je z univerzity v Edinburghu, kterou která se vztahuje k tomu, co říkal John, když si vezmeme eh, stáří smíru, ty výpočty ukazují, že abychom se dostali do stávající dimenze eh, byl by vlastně ten, roz, rozšiřoval by se vesmír rychlosti, která je jeden a půl větší než rychlost světla. Jak bych, to není pravda, to se neděje. Jak, to, jak bychom tu tento jev vysvětlili a jak si tento výpočet vyvrátili? Já vidím, že skutečně posluchači jsou velmi dobře vybaveni a poslouchali. Eh, tady jste se dotkl velmi důležité otázky, pokud celý vesmír by byl pouze ob, obyčejnou hmotou, při té expanzi by docházelo k postupnému zpomalování, ale domníváme se, že naopak ta expanze se zrychluje, nikoli zpomaluje a Domníváme se také, že tak, jak to naznačujete, jak vlastně pochopit velikost dnešního vesmíru a jak pochopit, že věci, které jsou na opačných kon, eh, koncích, vypadají úplně stejně, eh, musel být nějaký bod v minulosti, v čase, kdy expandoval exponenciálně velmi rychle. Obojí eh, zřejmě navazuje na teorii, kterou, s kterou přišli eh, Peter a a To znamená, ta rychlá expanze vesmíru na začátku znamená, že mohla být jaksi vedena skalárními eh, částicemi, něco jako skalárními bozony. A vidím, že eh, France vrtí hlavou, protože vím, že má jinou teorii na toto. Mm, já nemám na to jinou teorii, myslím si, že nikdo žádnou v současnosti nemá. Já jsem pouze skeptický, co se týče teorie, že skalární bozon by byl tím hybatelem expanze, to tomu prostě nevěřím. Tudíž <clears throat> to byl jeden aspekt vaší otázky. Uh, Planck satelit, satelit plán, který je, tedy výzkum tohoto satelitu je něco, co by mohlo určitým způsobem ojasnit. Měly částice i hmotu i na začátku vesmíru? Podle kolegů ne. A pokud se podíváme na analogii sněhu, eh, tak eh, vlastně to sněhové pole bylo takové, že se neusadilo, že to médium neexistovalo eh, a to potvrzuje to tež. Eh, je to, myslím, skutečně jedinečná příležitost a jedinečný dialog mezi teoretickými fyziky. Eh, Peter, já si myslím, že to, co bych byl řekl, již bylo řečeno. Dobrá, chci znovu ukázat, jak, že lidé poslouchali velmi pečlivě. Je tady otázka k symetrii, o které se zde hovořilo. Hmota a antihmota by se měly automaticky eh, vyrušit vzájemně, ale že tam byla nějaká asymetrie, Ehm, tak k tomu nedošlo. A je tady otázka eh, k tomu mechanismu, který vychází ze symetrického přístupu, kdy všechny částice jsou bez hmoty a Thyssen z Lovaňské univerzity se táže, že symetrie a její porušení jsou tématem ve vědeckém výzkumu v současné době a kam to bude směřovat v budoucnosti. To jsou velmi komplikované, náročné otázky. Kdo by chtěl zareagovat? Peter. Nabízejí vás zde kolegové. Kde bych eh, začal k těmto otázkám. Jedná se o otázky symetrického přístupu. Já nevím úplně jistě, jak hájit některé estetické principy, jako je princip symetrie, ale zdá se, že nabývají na důležitosti. Více k tomu těžko mohu říci. Je to eh, jakýsi klíčový rys, aspekt teoretické fyziky za poslední století či více, či delší dobu. A je to tak. Překvapivé věci, překvapivou věcí je to, jak úspěšný je princip symetrie. I v situacích, kdy se na první pohled zdá, že tam žádná symetrie e, není. A to určitě platí v tom fenoménu, o kterém Franca a já zde hovoříme. E, my jsme říkali, že je symetrický na té základní uh, úrovni, ale fenomenálně na povrchu velmi symetricky nevypadal. A to je obdobná situace historicky uh, u um, magnetických polí a dalších fyzick, fyzikálních úkazů se ukazuje, že eh, princip symetrie je velmi klíčový v té teoretické fyzice. Eh, zdá se, že všichni souhlasí. Eh, dostáváme se ke konci této diskuse a možná by bylo uh, dobré, abych požádal každého z našich panelistů, aby velmi stručně a výstižně uzavřel diskusi dnešního odpoledne, či eh, vyslovil jaké, jakousi výzvu či poselství do, budou, eh, do budoucnosti či pro naše politiky, protože rozhodně rozpočet na výzkum a vědu je předmětem diskusy a je třeba, abychom, eh, abyste vyslovili něco na obhajobu těchto prostředků a rozpočtů. Takže začneme asi tak půl, poprosil bych asi o půlminutové závěrečné slovo každého z vás. Začneme u Pítra. U Pítra. To, o čem jsme dnes hovořili, je skutečně vynikajícím propojením matematiky, experimentální vědy, techniky a technologie a také politiky. A je to skvělý příklad toho, čeho je lidská rasa schopna, čeho jsou lidé schopni, když dají stranou odlišnosti v názorech a jdou za společným cílem. A doufám, že tento objev zanechá trvalou hodnotu nejenom u e, mladých, kteří studují fyziku, matematiku a technické disciplíny, ale i u těch, kteří řeší politické problémy. Děkuji, Peter Higgs. Já Opět se domnívám, že eh, zde je jenom velmi málo, co bych mohl dodat po tom, co řekl John. Já též se domnívám, že tento významný objev při, mm, přesvědčil mnoho lidí, že eh, takové úsilí eh, stojí za to, aby se mu dostalo podpory ve jménu budoucnosti lidstva. Já si myslím nejenom, že tento konkrétní eh, objev, ale vše, co vedlo k tomu objevu, eh, ty roky práce a dnes je patrné, jak eh, Eh, vlastně fascinující základní věda je, jak je významná ve v životě všech, ať jsou to média, ať jsou to politici, ať je to veřejnost eh, v tom nejříším slova smyslu a my bychom měli využít tuto, eh, tuto situaci a moje poselství, co se týče rozpočtu a politiků je následující. Neškrtejte na výzkumu, protože tím ubíráte mladým lidem a budoucnosti mladých lidí. Takže škrtejte někde jinde. Já již nebudu nijak eh, umenčovat to, co zde zaznělo tím, že budu říkat něco dalšího. Souhlasím s oběma předřečníky a souhlasím s tím, že toto odpoledne bylo velmi příjemné pro mne a doufám, že i pro všechny eh, posluchače. Z toho technického pohledu pohledu inženýra, já jsem měl to štěstí, že 40, posledních 40 let pracuji na poslední léta pracuji na těchto urychlovačích a e, jsem přesvědčen, že se najdou bezprostřední aplikace například v oblasti lékařství, medicíny, zdravotnického výzkumu a myslím si, že celá řada příležitostí, kde budeme moci aplikovat. Počínaje rokem 2014 se budu právě soustředit na e, tyto praktické a běžnější aplikace e, urychlovačů posluchače. Děkuji za pozornost. Já bych rád co nejsrdečněji a nejupřímněji poděkoval všem um, panelistům. Děkuji za velmi pozitivní a vstřícnou um, pří, střížný přístup. Já nyní předám slovo Antonio Coriovi de Campos a ještě předtím vítám eh, osobu, kterou jsem již představil, paní profesorku N. Glaverovou, která je hlavní vědeckou poradkyní předsedy Evropské komise. Eh, N. jsem velmi rád, že si mohla přijít. Je to poprvé, co eh, máme příležitost od té doby, co zastáváš tuto pozici a já nyní předám slovo moderátory panu De Campos a N. Děkuji mnohokrát, Malcolme. Já jsem velice ráda, že zde mohu být a v první řadě bych chtěla poblahopřát panelu STOA za to, že uspořádala něco, co já jako molekulární bioložka považuji za tým snů. Byla bych tedy ráda, kdyby všichni jste se ke mně přidali a poděkovali za toto krásné odpoledne. So, um, let, let's have a little summary of what... Dobrá, udělejme tedy stručné shrnutí toho, co jsme tady slyšeli. Myslím, že dnes odpoledne jsme tady slyšeli některé opravdu mimořádné věci. Za prvé, Rolf Hoyer nám dovolil podívat se do neuvěřitelného mikroskopu do mikroskopu, který bychom si jenom těžky dokázali představit, podívat se na divy vesmíru. A dále John Ellis hovořil o kosmickém lyžování. To je také něco mimořádného a poskytl nám velké analogie, jakým způsobem můžeme chápat Higgsovy pojmy. Dále jsme cestovali se Stevem Myersem na té eh, letadlové lodi vážící 90 tisíc tun posouvající se s velkou energií a tím jsme si přiblížili ty velké výzvy v rámci velkého hadronového a urychlovače, které jsou někdy nad rámec naší představovosti. A následně pan profesor Englert, ten také byl zcela mimořádný v tom, co říkal. Dovolím si to parafrázovat, eh, snad mohu říci, že vy jste hovořil o tom, že věda je jedna z nejvíce tvořivých věcí, kterou můžete dělat ve svém životě. A nepochybně celá řada mladých lidí v tomto publiku se to také myslí. Je to velká příležitost. Nejvíce tvořivá věc, které jak můžete naložit se svým životem, věnovat se těm tvořivým věcem v rámci našeho vesmíru a on také hovořil o tom, abychom to nepromarnili. To já považuji za velmi kladný signál, kladné sdělení. A konečně profesor Hicks na závěr to podobně byl skutečně příklad eh, vynikajícího počinu v rámci lidstva, protože vědci také jsou lidé. Nenechte si Eh, říkat něco jiného. Věci jsou lidé jako my, ale zároveň je žene neuvěřitelná potřeba vědět a také velká míra představivosti. A jestli mohu říci něco k státním příslušnostem, národnostem, tak bylo pro mě skutečně ohromující, když John Ellis který pochází z King's College v Londýně. A přitom my všichni víme, ze Skotskotu já pocházím, že Peter Hicks je ze Skotska. Takže my, Pítře Hickse, tě považujeme za Skota, ať se ti to líbí nebo ne, že jsi tam víc než 50 let. Dobře, no ale toto nechme stranou. Eh, já myslím, že pokud bychom si měli dnes něco odnést z tohoto dnešního odpoledne, pokud bychom si odsud měli něco odnést, tak já vždycky, když slyším o tom, jak se hovoří eh, o CERNu, také v návaznosti na to, když pan profesor Engler eh, apeloval na to, abychom nepromarnili své příležitosti, tak když se někdy podíváte na to, co lidé dělají na této planetě, tak musím říci, že já někdy se také trochu stydím, protože jsem také jedna z nás, jedna z lidí. Na dnes vždycky jsou to věci, na které můžeme být pyšní, Ale pro mě osobně ta věda, jak je realizována ve velkém hydranovém urychlovači. To je právě něco, jedna z věcí, která je velice lidská, která je příkladem toho, co můžeme udělat, jak naložit s naším uvažováním, odhodláním, představivostí a to všechno převést do praxe. To velké odhodlání, které vidíme v CERNu, snaha cestovat zpátky v čase 13,8 miliardy let nebo ať už je to kolik chce, a zkoumat, co se stane v miliontině, miliontiny sekundy, hned po velkém třesku. Um, my jsme to dokázali. Takže když si někdy myslíte, že lidstvo je na tom špatně, zamyslete se i nad těmito věcmi. To jsou všechny věci, které podle mě jsou zdrojem naděje. A ehm, já skutečně bych byla ráda, kdyby se to dostalo hlavně k mladým lidem v tomto publiku. Nikdy nepodceňujte sílu vědy. Jestliže zvažujete svou kariéru ve vědě a chcete se touto cestou vydat, tak bych vám chtěla jenom připomenout, že jestliže toto si zvolíte, tak budete vynálezci naší budoucnosti. A to je velmi silná pozice. Ale nezapomínejte ve veškem vašem vynalézavém úsilí, představivosti, hledání nového vědění. Nikdy nezapomínejte to dále sdělovat, dále předávat, protože když o tom mluvit nebudete, nedokážete svět změnit. A to by měla věda se snažit. Dělat, měnit svět. Děkuji vám mnohokrát. Uh, thank you and thank you very much. Děkuji mnohokrát, děkuji vám všem za to, že jste tady s námi celé odpoledne byli a také vám děkuji za to, vaše poselství, které tady zaznělo. Já bych vám chtěl poděkovat jménem, nepochybuji, všech osob v tomto sále. Děkuji vám mnohokrát a doufám, že také panu předsedovi Barozovi přenesete ty myšlenky a ty pocity, které zde zazněly. A také bych chtěl říci, že spoléháme na podporu Evropské unie vědě a vědění a pro, samozřejmě pro toto potřebujeme příslušné zdroje, takže apeluji na to, abyste neškrtali stávající zdroje, které máme k dispozici. Já jsem byl požádán, abych vás informoval, že e, také je tady možnost tweetovat, e, a to sice křížek STOA 2012. Je zde tedy tato možnost dále v tom pokračovat, a to sice 100 a 2012 na Twitteru. Vážení přátelé, jsme již na samém konci dnešního setkání a já bych chtěl poděkovat nejenom všem řečníkům, což již tady zaznělo, ale také bych chtěl poděkovat všem tlumočníkům, kteří zde s námi také byli a také odvedli velký kus práce na tomto tématu, které rozhodně není běžným tématem, které tady v parlamentu řešíme. A v tomto ohledu také bych chtěl ještě říci něco studentům v našem publiku. Čím složitější vědecké témata řešíme, tím větší zájem vyvolávají. Takže ještě jednou vám všem děkuji za přítomnost, za účast a konečně mám také příjemnou povinnost a to sice chtěl bych vás všechny pozvat na koktejl na oslavu 25. výročí panelu STOA, ale zadarmo nejsou. Není jídlo ani koktejl, takže na tomto koktejlu budete mít ještě další možnost, další výhodu, a to sice vyslechnout si e, další stručné projevy našich otců zakladatelů. Jednak Rolf Likun, Alan Pompidou, Antonius Trakatelis, Filip Buskán a Paul Rubik. Ale tyto prezentace již zaznějí venku během těchto koktejlů. Děkuji a všichni jste srdečně zváni.